přípravu vrcholné schůzky eurozóny. Dostal jsem informaci, že ještě před zahájením eh, rozpravy tady máme žádost eh, jednoho z poslanců, kteří se chce vyjádřit. Děkuji vám. Já bych chtěla říci váženým kolegům, že kromě toho, co se děje tady, eh, stojí Evropa a Evropané před bolestným problémem, bolestnou otázkou, jakou Evropu chceme. Chceme Evropu lidí nebo Evropu monopolů a kapitol Chceme Evropu občanů a e, suverenity národů nebo chceme germanizovanou Evropu nebo atlantizovanou Evropu? Chceme Evropu, jejíž příslušníci si budou rovni, chceme Evropu nezávislou, kteří, eh, kde mají lidé právo na sebe určení a nepodléhají spojeným státům ani eh, vojenským uskupením, jako je NATO a obdobným obchodním uskupením v mé zemi. Řečník byl přerušen, předseda. Eh, bohužel toto není eh, poznámka podle jednacího řádu, takže vás musím přerušit a budeme pokračovat v běžné rozpravě. Eh, to je tedy příprava vrcholné schůzky eurozóny a jménem rady dostane slovo pan Dela Vedova. Děkuji vám, pane předsedající. Vážený pane komisaři, vážené dámy, vážení pánové, jménem předsednictví bych vám chtěl poděkovat za pozvání týkající se přípravy vrcholné schůzky eurozónu. Rada ve svých závěrech v srpnu e, uvedla, že takováto schůzka by se měla konat na podzim a měly by se tam zkoumat hospodářské záležitosti. Hned úvodem chci říci, že v rozpravě eh, v diskusi o vrcholné schůzce eurozóně je třeba přihlížet samozřejmě k názorům poslanců, nicméně ta vrcholná schůzka ještě nebyla formálně svolána a není ještě eh, dán program tohoto samitu. Eh, takže samozřejmě později pak můžeme ještě vést podrobnější rozpravu, až budeme Eh, mít více informací a až pokročí příprava tohoto samitu eurozóny. Pochopitelně eh, tady jsou pravomoci předsedy euroskupiny, předsedy komise a italské předsednictví tedy není tím, kdo by jako první zodpovídal za tuto přípravu. To byly tedy takové úvodní úvohy. Já nechci předjímat pořád jednání toho samitu a budu tedy poměrně stručný. Obecně eurozóna by měla posoudit příčiny poklesu hospodářství v eurozóně a je třeba toto hodnocení provést na co možná nejvyšší úrovni. Je třeba si být jistí, že strategie, jejímž smyslem je Eh, obnovit hospodářství, bude dobře nastavena tak, aby vznikala nová pracovní místa v celé eurozóně. To by mělo být naší hlavní prioritou a to na všech úrovních, protože to očekávají evropští občané a zaslouží si to. Je třeba, aby správná kombinace různých nástrojů ve všech členských státech eurozóny byla sladěná a efektivní. Existuje program strukturálních reform, který by měl přispět ke zlepšení naší konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích. Je třeba, aby veřejné finance byly na udržitelné úrovni a podporovaly hospodářský růst. Je třeba znovu docílit hospodářského růstu i ve, nebo růstu ve finančním eh, odvětví, protože to potom může podporovat investice. Investice jsou potřebné v celé eurozóně. Italské předsednictví udělá maximum pro to, abychom dospěli i k pokroku na legislativní úrovni. Už bylo zahájeno mnoho iniciativ. Evropská centrální banka nedávno oznámila balíček opatření, která by měla reagovat na makroekonomický kontext. Existují různé nástroje a je tedy třeba postupně nebo průběžně zkoumat zaznamenaný pokrok. Je to nezbytné. Chceme-li zajistit, aby takzvaná cestovní mapa byla dobře zpracovaná, přiměřená a abychom dospěli k výsledkům je třeba, abychom skutečně byli schopni čelit těm výzvám, které před námi stojí. Musíme například bojovat proti nezaměstnanosti, která je dnes skutečnou metlou. Strategie, růstová strategie je podle mého názoru dobrá, ale určitě je tady i prostor pro zlepšení. Při tomto hodnocení nás pohled evropských poslanců na to, jak nejlépe zlepšit růst a zaměstnanost, eh, samozřejmě také zajímá. Já si vás velice rád vyslechnu, rád si vyslechnu všechny názory a rád využiju tedy i námětu Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji vám, pana Delavedová. Nyní za komisi vystoupí pan Katajnen. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, děkuji za tuto příležitost seznámit vás se stanoviskem Evropské komise v přípravě summitu eurozóny, který se bude konat 24. Eh, přípravy na summit se zatím nacházejí v počáteční fázi a eh, já se velice těším, že vyslechnu vaše názory na to, jakým způsobem bychom mohli spolupracovat pro to, abychom zajistili udržitelný růst, eh, vznik pracovních příležitostí a čelíme velkým výzvám, které pouze jaksi kladou důraz na to, že musíme dělat dělat maximum pro to, abychom zajistili eh, trvale udržitelný růst. Eh, máme tady tři hlavní eh, priority. Na neformální radě ECOFIN minulý týden v Miláně proběhla plodná diskuse k různým klíčovým otázkám s ministry financí. Nicméně bude potřeba, aby komise, členské státy i vy v Evropském parlamentu a další partneři se zavázali k plnění těch společných cílů. První priorita je podpora investic. Eh, Evropa má mnoho co nabídnout v oblasti inovací, kvalifikované pracovní síly a další výhody. A proto, aby se všechno toto proměnilo v nové podniky všude po Evropě, potřebujeme investice, jak z veřejných, tak ze soukromých zdrojů na úrovni národní i evropské um, usilujeme o komplexní plán, který zahrne o jaksi obě strany mince. To vyžaduje společné úsilí. Na národní úrovni členské země s velkými nadbytky eh, bilance by měly investovat více a měla by být dána priorita investicím do výzkumu a do klíčových uh, infrastruktur ne, ne, a evropské zdroje, jako jako třeba evropský rozpočet, eh, by měly být využity pro eh, zvýšení pákového efektu soukromých investic, tak, aby byly dostupné úvěry pro reálnou ekonomiku. Druhá priorita Eh, jsou eh, reformy, které zvýší potenciál ekonomiky. Bez eh, reformem nemůžeme zajistit trvale udržitelný růst a zaměstnanost. Nejde o to vybrat si mezi poptávkou a nabídkou. Oboje je potřeba a oboje se doplňuje. Reforma je potřebná také pro zajištění udržitelnosti naší sociál, sociálního státu a našich společností. Žádná země není imunní vůči potřebě reform a my musíme využít existující eh, rámec státní zprávy proto, abychom podpořili implementaci strukturálních reform. Naše daňové pravidla nebrání státům v reformách, naopak. Existuje řada příkladů zemí, které přijaly významné reformy současně s daňovými úpravami, nicméně je třeba využít existující ekonomický rámec pro větší podporu zemí na startování růstu. Musíme e, zajistit také udržitelné daňové e, politiky k zajištění důvěry a stability do budoucnosti. Jakmile Eh, se zrostou úroky eh, z státních dluhů, pak začnou být eh, peníze, ty úvěry ve státních rozpočtech čím dál dražší a to se těžko vrací. A je Ehm, potřeba zabránit nestabilitě finančních trhů. Je, jak, co je tedy potřeba? Základ fiskální konsolidace se zdá být jako požadavek nezbytný pro řešení eh, krize eh, státních dluhů. A když je peněz málo, je eh, málo možnosti volby, ale vždy je možnost se rozhodnout, kde šetřit, jak šetřit a spíš spořit, než zvyšovat daně a e, správně orientované investice mohou zajistit i přes úspory nárůst e, zaměstnanosti. Státní zpráva zaměřená na občany, především na ty potřebné, e, může na jednu stranu zajistit sociální podporu a současně zlepšit zaměstnanost i ekonomické klima je potřeba více úsilí pro snížení daňové zátěže z, z mest a z práce. Co nás brzdí? My musíme zajistit, že podnikatelské klima na evropských trzích bude příznivé pro investování do budoucna, pro rozvíjení nových trhů a vytváření pracovních příležitostí. A tím se vracím k otázce reform. Je tady veliký potenciál růstu v Evropě, který zatím eh, brzdí ovšem určitá rigidita a, mm, a byrokratické překážky. V některých zemích daňové systémy do značné míry podpořily vznik šedých ekonomik a je potřeba se vypořádat s těmito překážkami. To znamená změny nejenom, že je potřeba hledat nová řešení, ale je eh, třeba eh, hledat inovativní řešení. Dámy a pánové, Evropa nadále čelí velkým výzvám a není já jsem přesvědčený, že se najdou nové zdroje pro růst a spolupráci v duchu společné důvěry. Naše společné úsilí je nezbytné pro zajištění udržitelného ekonomického růstu a konec konců všichni sdílíme stejné cíle a nestrácejme je tedy ze zřetele. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Katajnené. A nyní tedy přejdeme k jednotlivým řečníkům. Nejprve vystoupí zástupce skupiny EPP, pan Balc, máte dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Při minulém summitu se skupina eurozóny jednoznačně přihlásila k balíčku růstu. My to samozřejmě vítáme, nicméně některé členské státy musí prokázat větší flexibilitu. Já si myslím, že je to možné, nicméně e, jsou svazovány stávajícími pravidly. To znamená, že e, ta e, flexibilita může připadat v úvahu pouze v mimořádných situacích. A vždycky je to spjato s podmínkami, se strukturálními reformami, které musí být aktivně podporovány zachovány eh, a které nejsou nijak odkládány. To platí jak pro velké, tak pro malé členské státy. Členské státy nemohou zavírat oči před tím, že strukturální potřeby jsou potřeba. Eh, musíme eh, se opřít o rozsáhlou analýzu, která proběhla a to, co z ní vyplynulo, musíme realizovat. Reformy jsou základem proto, aby investice padly na úrodnou půdu a aby byly základem pro trvalý růst. Eh, Šestí balíček, dvojbalíček je pevnou součástí politiky, která je zodpovědná vůči našim občanům a především vůči budoucím generacím. Nemůžeme si na ekonomický růst půjčovat, Eh, to nám eh, eh, hospodářské dějiny mnohokrát ukázaly. Nesmíme opakovat chyby, které jsme již udělali. My tedy nechceme prohlubovat dluhy, spíše se zasazujeme o investice, které budou zodpovědné, které budou zvyšovat konkurenceschopnost našeho průmyslu a e, celé Evropy a které našim občanům umožní e, dobrou, dobrý život v budoucnost. My jako EPP e, budeme účastní legislativního procesu do budoucna, protože jde o to, aby v Evropě byla větší stabilita, hospodářský růst a aby to celé bylo udržitelné. Děkuji. Děkuji vám, pane Balci. Máme tady modrou kartu. Jste připraven odpovědět, pane Balci, prosím? Já, das waren... Děkuji. To byla krásná slova. Všechno to zní krásně. Eh, požadujete pružnost pro zadlužené země, nechcete se zadlužovat. Já si trochu říkám, eh, kde žijete, na jaké planetě. Vidíte, že eh, ta opatření ve všech krizových zemích stroskotala, eh, ne, nefunguje to a proto se vás ptám, v čem vidíte úspěch opatření, která již byla provedena a jak dlouho budeme této hry účastní. Wenn Sie richtig zugehört hätten... Pokud byste dobře poslouchala, tak byste mě také dobře pochopila. To je ten základní problém. Myslím si, že jsem řekl naprosto jasně. Zůstaňme v klidu. Chceme spolu diskutovat. Myslím, že jsem řekl naprosto jasně, že Pružnost je možná, ale pouze v rámci těch pravidel, která tu jsou. To znamená, že já vůbec nevidím problém tom, že eh, to takto aplikujeme, ale musíme dodržovat stávající pravidla. Eh, nežijeme na jiné planetě, každý den se snažíme o ty úspěchy a já bych byl velmi rád, kdyby ostatní frakce v tomto parlamentu šly stejným směrem, kdyby také každodenně předkládali iniciativy, díky nímž bychom mohli vytvořit eh, vyšší hospodářský růst a podnítit investice v Evropě. Když říkáte, že to nepřináší žádné výsledky, tak musím říct ano. V Evropě Evropě jsou stále problémy, ale jednu věc musíme uznat. V některých oblastech, tam, kde to bylo v minulých letech velmi obtížné, už dneska máme alespoň eh, drobné úspěchy, drobné eh, dr- známky budoucího úspěchu. Děkuji. Děkuji. Prosím, abyste se drželi řečnické doby, protože pokud použijete více času, tak potom na ostatní zbyde času méně. A prosím, eh, buďte trochu důslednější, protože já bych vás potom jinak musel přerušovat, pokud byste přetahovali. Děkuji za pochopení. Nyní za skupinu sociálních demokratů vystoupí paní Rodriguez. Many thanks, eh, Mr. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane Katajnene, Skutečně si myslím, a myslí si to i naše frakce, že Evropa se může stát kontinentem s budoucností, která se bude orientovat na prosperitu, budeme tady mít hospodářský růst, eh, obnovenou konkurenceschopnost a více pracovních míst eh, spolu se sociální soudržností. Skutečně jsme přesvědčeni, že takový kontinent tady může vzniknout. Nicméně současná situace je taková, že skutečně tady vládnou ubohé podmínky, protože růst je velice nízký, máme velkou stagnaci. I když riziko inflace je nízké, tak přicházíme o mnoho kvalitních pracovních míst. Nezaměstnanost je příliš vysoká a míra eh, chudoby také příliš vysoká. Skutečně tady panuje velký problém a neměli bychom eh, si to zakrývat. Byli jsme zvoleni proto, abychom zajistili, že Evropa projde skutečnou změnou. Byli jsme zvoleni proto, abychom zajistili, že naší hlavní prioritou bude růst, investice a tvorba pracovních míst. Ale opravdu chceme opravdová řešení. Prozatím ta řešení, která navrhuje komise, nefungují. To je zcela jasné. Zaměřujete se především na strukturální reformy a zejména na reformy trhu práce. Podívejte se. My si myslíme, že reformy nepotřebujeme na trhu práce, na, v oblasti školství. Ano, je třeba provést změny, ale mnohem více musíme zajistit eh, monetární politiku, která podpoří růst. Potřebujeme hospodářskou politiku, která bude stimulovat poptávku a především potřebujeme mnohem více investic, eh, které budou směřovat do budoucna. A to znamená, že EIB musí být aktivní, a že hospodářská a měnová unie bude doplněna bankovní unii e, s fiskálními možnostmi a s fiskální kázní. Řečnice byla přerušena. Děkuji vám. E, máme tady modrou kartu. Jste ochotná odpovědět? Prosím. Pane předsedo, pane komisaři Katajnene, musím říci, že jsem byl Eh, ohromen a drcen tím, co jste tu řekl. Vy jste tu eh, četl věty eh, z papíru, které nemají vůbec žádný obsah. Chcete mít všechno najednou a vůbec vám nevadí rozpory v tom, co tu říkáte. Chcete mít investiční programy, zároveň se snažíte o fiskální konsolidaci. Chcete snížit míru dluhu a zároveň snížit daně chcete politiku poptávky i politiku nabídky. To znamená, že jsem u vás nezaznamenal žádný koncept, chcete zkrátka všechno najednou a to, je, to není nic jiného než známka bezmocnosti, eh, se, se kterou předstupujete jako eh, kandidát eh, na nejdůležitější funkci v rámci komise. Já bych vás tedy rád požádal, abyste uh, se soustředil na tlak, eh, který tu vzniká, pokud jde o investiční programy, díky nímž chceme snížit eh, krizi eurozóny. Rád bych připomněl, že eurozóna eh, se dostala do krize kvůli tomu, že úrokové sazby v jižní části Evropy klesaly, soukromý i veřejný sektor se jen marně snažili činit investice, investice které potom nepřinášely žádné žádné zisky. Dneska jsou ty úrokové sazby ještě mnohem nižší. Pokud se dneska soukromí investoři zaleknou investic, tak je to hlavně proto, že není zaručena jejich výnosnost. A pokud soukromý sektor není ochoten investovat, protože není zaručena ziskovost, výnosnost těch investic, tak se musíme ptát na příčiny tohoto stavu. E, na počátku jsme slyšeli, že o těchto otázkách musíme rozhodnout dohodnout na e, nejvyšší úrovni, ale já si myslím, že ta nejvyšší úroveň by měla probíhat na odborné úrovni. Rád bych tedy e, připomněl držitele Nobelovy ceny, který řekl, že e, eurozóna se nedostane z krize, dokud bude existovat euro. Děkuji. Děkuji vám, pane Luke. Máme tady trochu problém a ten hned vyřešíme. Byla tady totiž otázka. Eh, někdo tady chtěl položit eh, otázku. Paní Rodriguez zdvihl modrou kartu, ale pan, pan Luke velice rychle začal se svým příspěvkem, takže jsme nestihli si vyslechnout tu otázku, takže prosím, eh, pane Eteriči, položte nyní svou otázku paní Rodriguez, jestli tedy paní Rodriguez souhlasí. Thank you. I wanted to compliment you on the Děkuji. Já jsem chtěl eh, jenom doplnit slova o aspiracích. Já z toho mnoho sám sdílím. Myslím si, že to byl ušlechtilý projev ale eh, způsob, jakým na to nahlížíte, je, že nesouhlasíte s tím nejlepším způsobem, jak to řešit. Lid, nech Nechte lidi svobodně pracovat, osvoboďte je od daňových zátěží, nechte jim možnost, aby řešili svou situaci prostřednictvím vlastní svobody. Paní Rodriguez. Well, uh, I must say that... Tak musím říci, že i když samozřejmě podporujeme podnikání, uh, Považujeme to jako to hlavní, co může vrátit do Evropy růst a pracovní místa. Tak jinak se naše názory rozcházejí. My si myslíme, že trhy by měly být regulovány, abychom zajistili co nejlepší výsledky. Ale i zde jsou velké rozdíly. Uh, Chceme-li obnovit růst a pracovní místa, tak to neznamená, že se zbavíme eura. V tom je veliký rozdíl. Naopak, myslíme si, že musíme dokončit hospodářskou a měnovou unii, tak abychom dali příležitost všem členským státům aby se vrátili k růstu a aby se e, tedy snížily ty ekonomické a sociální rozdíly. Potřebujeme opravdovou bankovní unii, potřebujeme lepší koordinaci v eurozóně a potřebujeme také skutečný sociální rozměr eurozóny. A konečně potřebujeme také e, vhodnou fiskální disciplínu, tak aby mohly vznikat investice. Takže myslím si, že naše stanoviska jsou dosti odlišná v tom, jak vytvořit podmínky pro skutečný růst a zaměstnanost v Evropě. Děkuji vám, paní Rodriguez. Nyní pan Ježek za skupinu ALDE. Thank you, Mr. President. I'm not going to ask. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já nepoložím uh, žádnou otázku na základě modré karty. Rád bych se vrátil k naší diskuzi. Uh, v pondělí jsme tedy slyšeli uh, výhled pro eurozóny, to znamená, že růst bude uh, pod jedním procentem. Uh, Eh, v eurozóně jsou některé země, které musí implementovat velmi striktní úsporná opatření, eh, Irsko, Řecko, Portugalsko a dopady těchto opatření na občany v těchto zemích jsou jasné. Kromě toho v nedávné době došlo k velmi znepokojujícímu vývoji v některých zemích eurozóny, například Francie a Itálie se snaží o větší flexibilitu, pokud jde o fiskální pravidla, protože jejich hospodářství se dostávají do problému. A proto bych se rád zeptal, jestli je tomu skutečně tak, že fiskální pravidla Evropskou, Evropské unie eh, musí eh, plnit eh, velmi přísně pouze některá hospodářství a eh, v jiných zemích eh, se budou aplikovat pružněji nebo tedy se eh, budou eh, ta pravidla aplikovat eh, striktně ve všech zemích. Kromě toho se domnívám, že je velmi důležité, abychom tedy zvýšili důvěryhodnost zemí eurozóny v zemích, které nejsou součástí eurozóny, v tom smyslu, aby se všude aplikovala stejná pravidla. A kromě toho je jasné, že rozhodnutí eurozóny mají dopad na země, které nejsou součástí eurozóny. Proto se ptám, jestli zajistíte, Eh, a jak zajistíte to, aby eurozóna nejednala jako izolovaný blok, aby tedy státy eurozóny promýšlely dopady svých činů na země, které nejsou součástí eurozóny. Děkuji. Děkuji vám. Za skupinu GUE NGL vystoupí paní Matias. Děkuji, pane předsedo. Všechno se musí změnit tak, aby to zůstalo takové, jaké to je. E, to je v podstatě základní charakteristikou Evropy. To, co tu zaznělo o strukturálních reformách, znamená, že se neustále něco, změ, neustále něco mění, přesto tu jsou hospodářské problémy a eurozóna je na pokraji rozpadu. Hovoříme o hospodářském růstu, o vytváření pracovních míst, nicméně se ptám, jaká je alternativa. Alternativou je ještě další eh, šetření, další úspory eh, a já si myslím, že eh, to zkrátka nazýváme pouze jinými názvy, jinými jmény. Musíme provádět fiskální konsolidaci tak, aby vznikala nová pracovní místa. Já se ptám, jak je to možné, do jaké míry eh, můžeme na základě něčeho takového pracovní místa vytvářet. Já si myslím, že to ve skutečnosti nefunguje, že to je pouze eh, název. Eh, vypadá to tak, že pokud změníme název, tak se změní i ten obsah, ale není tomu tak. Dopady jsou hrůzné. Ve skutečnosti je to tak, že hospodářské výsledky jsou mnohem horší a fanatici, kteří neustále volají po hospodářském růstu, by měli vědět, že nemůžeme trh práce naprosto deregulovat a všechno privatizovat. Eh, já si myslím, že lidé už trpělivost nemají, že ji ztrácejí. Eh, pokud budeme takto pokračovat, tak i na dalších kontinentech eh, dojdeme k, do podobné situace, učiníme podobnou zkušenost. Děkuji. Senor Lambert, Pan Lambert jménem Zelených EFA. Děkuji vám, pane předsedající. První věc, která mě zaráží, že předsednictví a komise si neuvědomují tu naléhavost. Máme tady 28 milionů nezaměstnaných, čtvrtina obyvatel je poblíž hranice chudoby a stále ještě nevíme, jestli se ten summit sejde, ještě se neví, jaký bude mít program, tak někdy si říkám, jestli žijeme ve stejném světě. Je to naléhavé a to, co od vás slyším, pane Katajnene, to je takový projev, který tady slýchám už 3-4 roky. Strukturální reformy, strukturální reformy, strukturální reformy reformy a tím myslíte především snížit veřejné výdaje a snížit cenu práce. Asi to pro vás nebude nic eh, nového, když vám řeknu, že ty strukturální reformy se spíše dotknou těch nejchudších než těch nejbohatších. A my tedy jsme eh, průkopníci zásadních strukturálních reform, ale jiných, než o jakých mluvíte vy. My souhlasíme, že je třeba investovat, ale my si myslíme, že investovat musíme proto, aby Evropa, eh, kontinent, který má nejméně zdrojů, aby se prostě investovalo do energetiky. Vy si vy řeknete, jak ty investice najít. Ano, prostředky tady jsou, ale musíme je chtít využít. Prvním prostředkem to jsou závazná pravidla, závazné cíle. Měli byste v komisi a na radě diskutovat o závazných cílech v oblasti klimatické, v oblasti energetické účinnosti, v oblasti účinnosti při využívání zdrojů. A musíme si tedy dát závazné cíle. Pouze tehdy se situace změní. A to říkají nejen zelení, ale i podniky, které v tomto odvětví působí. Říkají, že bez závazných cílů ne nebudou žádné investice. Za druhé, pokud bychom měli udělat jednu strukturální reformu, tak by to mělo být eh, tedy vyrovnání našich fiskálních systémů. dnes naše fiskální systémy jsou nespravedlivé, jsou ekonomicky kontraproduktivní, jsou destruktivní pro životní prostředí a to znamená, ty fiskální systémy je třeba změnit. Vím, že v tomhle panuje jednomyslenost, ale nemůžeme takto pokračovat dál. Chceme, chceme-li, aby ty fiskální systémy podporovaly investice, tak to musíme zcela změnit. Poslední věc. Dokud pro podniky e, zůstane vlastně fungovat hospodářství v podobě jakéhosi kasina, tak se neočekávejte, že banky, e, které dnes vlastně investují do finančních systémů, budou investovat do hospodářství. E, anglická banka zaplavuje Anglii penězi. Evropská centrální banka to činí méně, ale také. A kde ty peníze končí? Financují bubliny eh, aktiv, ať už eh, hotovostních nebo nemovitostních. A to jsou věci, které nejdou do hospodářství jako takového, protože samozřejmě je velice jednoduché spekulovat a dosahovat zisků bez práce. A v takovém případě vy jakožto investor nebudete investovat do reálné ekonomiky, protože to je mnohem složitější a nesete rizika. Takže takovéto strukturální reformy my chceme, e, ne takové, jaké navrhujete vy. Děkuji. Muchas gracias. Děkuji vám, pane Lamberci. Máme tady modrou kartu. Přijímáte e, otázku od pana kolegy? Prosím. Dobrý den, pane předsedo, děkuji za možnost vyjádření se, děkuji za velmi plamený projev pana Lamberta

Vážený pane, já nejsem váš student, možná jste učitel, ale já jsem 20 let působil v podnikání a eh, teď tedy pracuji v tomto parlamentu. Asi vám neunikne, že eh, pan Katajnen to řekl, že hospodářství opírající se o investice je hospodářství, eh, které bude více prosperovat než hospodářství, které se opírá jenom o spotřebu. Protože když investujete, když se snažíte investovat třeba do inovací v energetické oblasti, tak vytváříte situaci, kdy vzniká předaná hodnota a z hlediska konkurenceschopnosti jste napřed oproti ostatním ve světě. To znamená, já říkám, že musíme snížit spotřebu zdrojů, spotřebu energie a před, před, chci, aby Evropa hledala nová řešení a potom je prodávala ven spíše, než aby takovéto technologie potom scháněla v Číně, v Brazílii, v USA. Samozřejmě, pokud chcete, aby radši hospodářství se opíralo o spekulaci, inflaci a spotřebu, prosím, ale Evropa na tom potom bude ještě hůř. Děkuji. Máme tady další modrou kartu od pana Svedhausera. Schaffhausera, prosím. Monsieur Lambers, euh, j'approuve évidemment. Pane Lambers, já souhlasím, co se týče zelené ekonomiky a trvale udržitelného rozvoje. Jediná otázka, kterou si kladu a vám kladu, je, zda je to možné bez změny politiky Evropské centrální banky. Zda by se neměla dělat hm, hm, eh, jaksi eh, Eh, aby se financovat spíš reálnou ekonomiku, eh, ale hlavně eh, investiční program, který navrhovala komise. Čili já nevím akorát, jak to chce financovat. Čili bez vytváření měny, bez kvantitativizingu několika miliard do trvalého udržitelného rozvoje to nebude možné. Otázka, kterou kladete, je opodstatněná. Do určité míry to, co vidíme, je už určité skromnější kvantitativizing v kontinentální Evropě než oproti eh, Spojenému království. Ano, dávat k dispozici likviditu, ano, ale to jsou úvěry, které se musí vrátit. Takže ty Investice musí být rentabilní, ale Evropa nemá nedostatek kapitálu. Evropa má nedostatek v alokování kapitálu. Ty peníze nejsou investovány tam, kam by měly. Dochází především ke spekulacím, hlavně v nemovitostech v Paříži, v Bruselu a jinde spíš než v investování do e, průmyslu. Čili existující likvidita by měla být přesměrována tam, kde může vytvářet něco produktivního, e, než na spekulace samozřejmě jde o to, v jaké proporci, ale položme si otázku alokování prostředků dříve než otázku vytváření nových prostředků. Evropa je bohatý kontinent, ale její kapitál není vhodně alokovaný. Děkuji. A continuación, señor Bali, en nombre... Děkuji. Nyní pan Vali za skupinu EFD. Máte jednu minutu. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Co tu řekl pan komisař Katajnen, v podstatě znamená, že je potřeba konsolidovat bankovní sektor. Ano, k tomu bych chtěl mít jednu kritickou poznámku. My jsme bankám poskytli mnoho likvidity prostřednictvím ECD, ECB byly to miliardy, nicméně tu nebyly žádné eh, podmínky nebo povinnosti to svázat nebo mm, propojit s reálnou ekonomikou. Já si myslím, že to by bylo u takových dlouhodobých finančních operací eh, potřeba. Pokud si přečtete podmínky u těchto postupů, tak zjistíte, že to není spojeno s žádnými reálnými podmínkami. Eh, nic takového tu nenajdete. Nenajdete, to, nenajdete tu závazek, že by ty půjčky měly být propojeny s reálnou ekonomikou. A to, co řekl pan Mambert, znamená, že musíme eh, postupovat mnohem rozhodněji, pokud chceme mm, podpořit hospodářství. Pokud pomůžeme bankám, tak je to sice tak, že zlepšíme jejich likviditu, ale eh, nemůžeme oživit hospodářství. Není to nějak propojeno s reálnou ekonomikou. Děkuji. No Děkuji. Za nezařazené poslance nyní vystoupí pan Mono. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, pane komisaři. Vy jste tady proto, abyste připravili XT summit na žádost Francie, ale k čemu? Co se týče ekonomických výsledků, zkušenost ukazuje, že to zase skončí dostracena protože od května 2010, kdy začala krize eurozóny, jste se snažili mm, zachránit privátní systém a zlaté tele euro, eh, jste omezovali výdaje, eh, drakonické škrty, které vedly ke snižování eh, platů a a, úroku, a důchodů, e, dále kyperská krize e, a všechno toto, co dokazuje, že tato eurozóna není optimální. Kolik samitů eurozóny a G20 bude potřeba, abychom pochopili, že eurozóna je zóna nula. Nula růst, nula zaměstnanost, nula konkurenceschopnost výjimkou Německa. Nula nárůstu kupní síly, naopak to strmý růst, zadlužení a i přes všechny dary eh, ze strany vlád a ECB eh, různým podnikům, tak, eh, za, tak konkurenceschopnost se nezlepšila. A další paradox je, že pan Juncker jmenoval komisařem za deficity toho nejhoršího ze všech pana Moskovičiho. Jak, eh, kdy uznáte, že eh, eurozóna a menová eh, unie je naprosto nejhorší řešení oproti všem státům, které mají svoji měnu a svoji centrální banku. Tady v, v, například s, francouzský rozpočet je strukturálně v deficitu. V červenci jsme dosáhli 85 miliard eur ročně, eh, takže eh, ty, vy jste tak eh, zoufalí z neúspěchu vašeho systému, že žádáte od členských států, aby falšovali výpočet HDP a zahrnuli zločinné aktivity jako pašování, prostituci a podobně. Euro se nezlepší, ale za zatáhne nás všechny do, do propasti. Una tarjeta azul del... Máme tady modrou kartu od pana Bresela. E, přijímáte ji? Prosím, máte slovo. Um, Herr Mono, Sie, Sie gerade... Pane Mono, vy jste právě řekl, že hovořil jste o ultraliberální Evropě. Já se ptám, v jaké Evropě žijete? Protože já mám před sebou ultrasocialistickou Evropu, kde uh, hovoříme o uh, mutualizaci pojištění v nezaměstnanosti. Já se tedy ptám, uh, co je na této Evropě liberální. Pokud by tato uh, Evropa byla liberální, tak bych byl jejím největším přívržencem. Děkuji. Adelante. Prosím. Ano. Pane, Evropa není liberální, ale ultraliberální. Ostatně jako celý světový hospodářský systém, který je nám vnucován anglosaským systémem. Ano, my jsme pro liberalismus na národní úrovni a jsme pro protekcionismus na mezinárodní úrovni, ale eh, máte pocit, že lidé jsou šťastní v této Evropě, v Evropě nezaměstnanosti, nejistých pracovních míst, pádu kupní síly. To je ten hospodářský model, o kterém sníte. Una segunda tarjeta. Tak máme tady ještě jednou modrou kortu od paní Grapiny. Přijímáte ji, prosím. J'accepte. Eh, domnule, am auzit de la dumneavoastră descriind o Děkuji. Já jsem slyšela, že hovoříte o Evropě, která se vám nelíbí. Um, ale my jsme všichni za Evropu spolu zodpovědní. Rada, komise, parlament. Jaký je tedy váš návrh? Protože kritika je snadná, ale neslyším tady žádné navrhované řešení z vaší strany. Ta otázka, paní poslankyně. Eh, já bych tomu řekla následující. My chceme Evropu národů. Evropu, která vytváří bohatství pro národy a ne pro nadnárodní společnosti a soukromé banky. Chceme Evropu, v níž budou lidé šťastní. A náš návrh je jednoduchý. Je to stejné, co dělají velké evropské mocnosti USA, Anglie, Japonsko, Čína. Oni používají svou národní měnu, svou měnovou politiku, své hranice a mají své centrální banky. A my chceme totéž řešení, to znamená návrat, návrat k národním měnám. A to je tedy řešení které umožní rovnost občanů a návrat k prosperitě. Bien, gracias. Máme tady třetí modrou kartu, ale eh, chápete, že máme již velké spoždění a proto přejdeme k dalšímu řečníkovi a to je pan Hayes, který vystoupí eh, z EPP. Eh, um, Děkuji, pane předsedo. Já to nevidím tak pesimisticky jako předřečník. Já myslím, že euro uspěje a věřím, že, a, že co je stěžení teď je udělat dvě věci pro ekonomiku eurozóny a hlavně pro 21 členů eh, Evropské unie. My se musíme držet cílů, které jsme si stanovili v zájmu stabilizace eurozóny a je klíčové pokračovat ve snižování deficitů všude napříč systémem. Pocházím ze země, kde došlo k, velikým, k velikému snížení eh, výdajů a nárůstu daní v důsledku krize. V Irsku růst HDP je na nejvyšší, jedné z nejvyšších úrovní v rámci eurozóny. To znamená i země, která prodělává hlubokou reformu, může být konkurenceschopná, produktivní a perspektivní. Potřebujeme tři věci, pane předsedo. Za prvé věřím, že je klíčové pokračovat ve snižování zdanění práce v Evropské unii. To je, jestliže je 11% nezaměstnanost, není možné ještě více zdaňovat pracující. Dále je potřeba, aby podniky investovaly v Evropě za podmínek, kdy, eh, jsou, kdy dochází k 20% poklesu investic v posledních letech, tak potřebujeme, aby se znovu znovu začalo investovat a 50 e, podniků Eh, ne, ne, nedostává úvěry a já plně souhlasím s návrhem komise v tom smyslu, že by měl být jednotný kapitálový trh napříč Evropou. Je důležité, abychom zajistili, že nové příležitosti financování budou mimo bankovní. 60% nových pracovních příležitostí v Americe od začátku krize vzniklo v podnicích založených po roce 2008. Budoucnost budoucnost Evropy spočívá na silném růstu. Děkuji. Děkuji vám, pane Hájesi. Vidíte, že pokud opravdu přetahujete, tak další pak nemohou vystoupit. Pan Bulman. Milé kolegyně, milí kolegové, eh, Komise říká, že nemá žádnou křišťálovou kouli, to víme, ale říkala nám to už často, mnohokrát. Eh, pokud ovšem něco takového nemáte, tak eh, to nevysvětluje, proč eh, více než pět let střílíte špatným směrem, na špatný terč. Komise nám, by nám měla říci, eh, jak se k tomu tedy postaví se zdravým rozumem v rámci Eh, měnové unie je hospodářská reakce o to větší, čím více členských států se vydává stejným směrem. To je všeobecný poznatek. Pět let jste nám vysvětlovali, jak máme společně hospodařit, jak máme společně šetřit. Kdy nám začnete vysvětlovat, jak také máme společně investovat, protože eh, musíme eh, neustále hovořit o investicích. konečně komise přišla na to, že tu máme nedostatek investic, ale já se ptám, jak eh, a kdy vysvětlíte členským státům, že je potřeba postupovat koordinovaně tak, abychom dosáhli v rámci investiční činnosti evropské přidané hodnoty. To je ten základní problém. Nikdo nám nerozumí. Ani eh, Spojené státy, ani Čína, ani Latinská Amerika, ani eh, Evropská centrální banka ve Frankfurtu nám nerozumí. To znamená, že konečně musíme předložit nějaké kreativní řešení, tak abychom eurozónu zachránili. Je nejvyšší čas a já bych se rád zeptal eh, komise, jak si tedy představuje ty společné investice při společné přípravě eh, a, a, eh, samitu. Já si myslím, že je nejvyšší čas, abychom se o něco takového pokusili. Děkuji, pane Bulmane. Pane Bulmane, máme tady modrou kartu. Přijímáte ji? Pan Rope. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, já mám následující otázku. Jsem z Litvy a v Litvě e, vlastně se chystáme přijmout euro od příštího roku. A jak víte, je třeba splnit maastrichtská kritéria ale mezi těmito kritérii není žádné kritérium týkající se minimálního platu. Lidé se musí, musí mít pocit, že se o ně vláda stará. Eh, děkuji, tak eh, zdá se... Ne, promiňte. Máme tady kromě vašeho problému, který vyřešíme, máme tady ještě problém s tlumočením. Takže opakuji, byla tady modrá karta. Pan Rope se snažil tedy formulovat svou otázku. Prosím. E, Takže já jsem říkal, že jsem ze země, která přistoupí k euru od 1. ledna příštího roku. A jak víte, Abychom měli euro, tak musíme splnit maastrichtská kritéria. Mezi tato kritéria ale nepatří žádné kritérium týkající se minimální mzdy. To znamená, aby se země stala více své občany. A já si myslím, že by bylo dobré, Eh, řečník byl přerušen. Tak prosím vás, modrá karta je k tomu, abyste se zeptali toho, kdo hovořil eh, před vámi. Vy se obracíte na komisaře, to znamená, že nepoužíváte správně modrou kartu. Eh, při modré kartě se máte ptát pana Bulmana, ne pana komisaře. To je třeba vysvětlit. Pane Bulmane. Pane předsedo, přesto jsem ochoten na tu otázku ctěného kolegy odpovědět. Když už tu umožňujeme tolik modrých karet, tak se zároveň můžeme zamyslet nad tím, jestli to má smysl, ale myslím si, že bychom tedy měli eh, akceptovat i jeho oprávněnou otázku, protože eh, kolega má pravdu. Kdybychom žili v Evropě, kde by byla jasná pravidla v tom smyslu, že v každé země, zemi bude přiměřený minimální plat, přiměřená minimální mzda, která eh, každému zaměstnanci zajišťuje důstojný život, že tedy bude moci vyžít z toho, co eh, si vydělá a nebude eh, odkázána další pomoc za další dávky. Moje frakce sociálních demokratů za to bojuje a my se připojujeme k tomuto apelu směrem ke komisi a k radě. Myslím si, že bychom eh, se o ně, takový návrh měli pokusit. Zítra ho můžeme schválit a já jsem zkrátka pro. Děkuji. Děkuji, pane Bulmane. Pan Marias. Pane komisaři, já jsem vás se zájmem vyslechl a nezdá se mi, že byste komise i vy sám vyvodili závěry ohledně toho, jak jsme se dostali tam, kde jsme. Proč nemáme v Unii růst? Proč máme miliony nezaměstnaných? bude potřeba si položit otázku, zda model aplikovaný komisí a Evropskou unii pro cestu ven z krize byl správný. On totiž nebyl. Model, který jste zvolili, to znamená úsporná opatření, deflace, tento model dal špatné výsledky, naplnil Evropu nezaměstnanými. Váš model konkurenceschopnosti se opírá o e, pakt eura, to znamená snižování mest, konkurenceschopnost, která je spojená s poklesem eh, mest v Evropě a musíme dělat opak, investovat do ekonomiky, technologií, do vzdělání, ale to vy nemůžete, protože když máte Eh, politiku rozpočtové disciplíny mm, strohou, tak to prostě nemůžete. A děláte velké problémy zemím, hlavně Jižní Evropy, že v Řecku. Výsledky vaší politiky jsou katastrofální. 1,5 milionu nezaměstnaných, tisíce řeků žijících v bídě, tisíce zavřených obchodů. To je výsledek vaší politiky, politiky trojky, která zlikvidovala řeckou ekonomiku. Takže vyvočte závěry z tohoto pokusu Mauritiusu a změňte ekonomiku a změňte politiku, protože touto cestou se žádné perspektivy do budoucna nedočkáme. Taková je realita a je na vás, abyste z toho vyvodili odpovědnost. Vy a Trojka musíte se poučit z katastrofální politiky. Pane Mariasi, máme tady modrou kartu od paní Jakoncáry. Přijímáte ji? Paní Jakoncáry, prosím. Mimo mikrofon. Por favor, mikro. Zapněte si prosím mikrofon. I, I have micro now. Já už mám teď mikrofon. Tak eh, EKR je v současnosti třetí nejsilnější frakcí v parlamentu a bylo by dobré, kdyby tu sílu, kterou vám dali občané, jste využili eh, k tomu, že eh, tady budete eh, vystupovat nějak rozumně. Vy tady dnes prezentujete velice negativní situaci, ale nepředkládáte žádný návrh, jak postupovat. Já se tedy ptám, jaký je váš hlavní návrh, jaký je návrh vaší frakce, jak se vrátit k růstu a zaměstnanosti. Prosím. To, co naše frakce navrhuje, prezentoval pan Luke a další. My si myslíme, že s politikou ECB, s politikou Evropské unie, s politikou škrtů a úspor, která je aplikována dnes, nelze dosáhnout kýžených výsledků. Evropa zažila nárůst nezaměstnanosti, banky pokračují ve spekulacích, likvidita neprospívá reálné ekonomice a nemůžeme dosáhnout Evropy, kde by jižní státy eh, mohly normálně žít. Celá ekonomika Jižní Evropy byla zničená a Jižní Evropa je zaplavená nezaměstnanými a my potřebujeme Evropu národních států, které bude hledat skutečná řešení. My nepotřebujeme Evropu, která Evropany utlačuje. Máme tady poznámku k jednacímu řádu od pana Gerera. Děkuji, pane předsedající. Využívání modré karty je právo, které má každý europoslanec. Má právo zeptat se eh, nějakého předřečníka. Já tedy nechci eh, nějak popřít existenci tohoto práva, ale problém je spíše, jak se to tady využívá. Protože pokud se kumulují modré karty, tak jednak se narušuje rozdělení řečnické doby mezi politické frakce a jednak se omezuje možnost vystoupit těm poslancům, kteří nedostali řečnickou dobu od frakce, ale přišli na začátku jednání a chtěli vystoupit v rámci postupu Catch the Eye. Já tedy žádu, žádám předsednictví, aby bylo velmi velice opatrné a restriktivní, pokud jde o používání modré karty. Děkuji vám, pane Guerrero. Toto předsednictví se snaží být opravdu velmi opatrné a zatím v rozpravě jsme měli maximálně dvě modré karty k jednomu řečníkovi. Snažíme se alespoň o toto ušetřit čas, aby ten čas eh, byl tady k dispozici pro vás všechny. Děkuji a nyní pan Papadimulis. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, Zástupce rady a komise sem přišli s prázdnýma rukama. Zástupci italského předsednictví. Rád bych se vás zeptal, eh, kde jsou změny, které nám v červenci eh, slíbil pan Renzi. Pane Katajnene, kde přesně je ten investiční program, eh, který nám slíbil pan Juncker? Dokonce jsme ani neslyšeli definitivní datum samitu o eh, růstu a kromě toho si musíme eh, uvědomit, že o politice i paní Merklové eh, všichni pochybují. Já si myslím, že ta opatření jsou prováděna velmi zdlouhavě a opatrně. I OECD Eh, pod neoliberálním vedením říká, že musíme naši politiku změnit. I Francie jednomyslně eh, říká, že bude plnit pravidla eh, paktu stability za dva roky. To znamená, že tu slyšíme neustále stejné věci. Zároveň si musíme uvědomit, že v mé zemi je 30 mladých lidí bez práce a. Uh, Děkuji, řečník byl přerušen. Nyní pan Giegold. Vážení zástupci rady, pane Katajnene, musím říci, že počátek této diskuze mě zklamal tom smyslu, že během léta došlo ke zhoršení hospodářské situace a zase vidíme to, že euro nefunguje dobře a není ani dobře řízeno. To znamená, že v létě jsme byli svědky toho, že jsme tedy podnikli opatření, která měla zabránit další krizi, ale v podstatě už dva roky posloucháme návrhy týkající se lepšího řízení eurozóny, demokratické legitimity cesty eh, koordinace různých politik. O tom jsem tady nic neslyšel. Namísto toho eh, tady dochází k určité logice přesouvání. Eh, měli jsme summit hned po letní přestávce, tam se hovořilo o personálních otázek a nyní, otázkách a nyní má následovat další summit a to všechno v situaci, kdy hospodářská situace je špatná. Proto vás prosím, abyste převzali zodpovědnost a abyste dokončili zrušili plány, eh, projekty, které tu už dlouho jsou, protože je potřebujeme. Potom bude euro dobře fungovat, ale dneska jste něco takového neslíbili. Neustále jste opakovali eh, pouze prázdné fráze. Děkuji. Pan O'Flynn. Uh, thank you, Mr. Vice President. Děkuji, pane místo předsedo. Euro se možná ještě nezhroutilo, ale určitě selhalo. Základním testem jakékoliv ekonomické politiky je, zda vede k růstu zaměstnanosti a prosperitě a euro ve všech směrech neuspělo. Například ekonomika v Itálii, což je země, eh, která je známa tvořivosti svých lidí, ať už jde o kuchyni, design nebo cokoliv jiného, je, je na tom hůře než eh, v době, než před eurozónou pane Katajne, víme, proč tomu tak je. Ekonomika Jižní Evropy z hlediska dlouhodobé produktivity na tom je velice špatně, mnohem hůř než Německo. Pokud jde e, o všechny aspekty ekonomiky, potřebují svou vlastní měnu, aby si mohli vymezit svoje vlastní úrokové sazby, nastavit svoje vlastní tempo. Jinak budou potřebovat spoustu transferových e, pladeb v rámci solidarity v eurozóně. Tyto země potřebují ekonomickou se, ekonomické sebeurčení, ale vy jim necháváte jenom deflaci. Hamba vám. Gracias. Señor. Děkuji vám, pan Bonano. Sí, gracias, señor Děkuji vám, pane předsedající. Já bych se chtěl obrátit na pana komisaře Katajnena. Vyslechl jsem si ho, On obvykle eh, tedy hovoří směrem ke svým krajanům. Já, mě to připomíná eh, jenoho eh, bývalého pilota Formule 1. Přijďte se podívat k nám, jak se u nás lidé mají. Přijďte se podívat na místní trhy. Lidé Eh, nám říkají, že potřebují práci a tato Evropa dnes občany masakruje. Jen se přijeďte podívat v sobotu ráno na nějaký italský trh nebo k nám do mého volebního obvodu a promluvte si s lidmi, s místními. Vy prostě jste zvyklí mluvit eh, s velkými bankami, velkými vůdci, elitami. Ty banky dostávají peníze s nulovými úroky a podnikatelům je půjčují s 10 až 15 procentním úrokem. Je to ostuda pro Evropu a vy v tom pokračujete. Přijďte se podívat eh, do Itálie, tam vám řeknou, jak jsme na tom. Řečník byl přerušen. No vy jste pořád vtipkoval, vtipkoval a došel vám čas. Nyní má slovo pan Kircos. Děkuji vám, pane předsedající. Myslím si, že reformy jsou potřebné, protože bez reform Evropská unie bude ekonomicky poražena spojenými státy, Čínou a dalšími. Dále se domnívám, že potřebujeme fiskální stabilitu, jinak spadneme do černé díry zadluženosti. A to, co dnes v Řecku za co platíme, to nejsou tvrdé politiky memoranda, ale spíše chyby eh, poslední dekády, kdy jsme nebyli připraveni na eh, hospodářskou soutěž. My jsme vlastně spíše mm, odevzdávali peníze a dnes tady potřebujeme eh, politiku, a která nám umožní posílit. Musíme se říci, jak jaký chceme být. Chceme být celní, chceme inflaci 0% nebo 2%, chceme se držet ortodoxní měnové politiky nebo ne. Neexistují žádná automatická řešení jakéhokoliv problému. A konečně bych chtěl protestovat proti některým euroskeptikům, zvláště z Německa, kteří chtějí ponechat Řecko svému osudu a neuvědomují si, že pokud spadneme do té černé díry zadluženosti, tak sebou stáhneme i Němce. Děkuji vám. Nyní paní Ferreira. Prezident, prezident. Eh, Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, pane předsedo, nemůžeme pochybovat o tom, že Evropská unie Eh, tu má, nebo sledovala dogmatickou politiku úspor. Tato politika úspor vedla k recesi a tato recese eh, vede ke stagnaci a deflaci. Šest let po krizi z roku 2008 se nestal žádný zázrak, ba právě naopak nezaměstnanost se ještě zhoršila. Eh, v mnoha hospodářstvích je krize jsou to především centralizovaná hospodářství. Myslím si, že tato krize eh, není globální, protože Spojené státy tuto krizi překonaly. V tuto chvíli už je to pouze evropská krize a je to důsledek voleb, které jsme učinili. To znamená, že my musíme naši politiku změnit. Evropská centrální banka již vyčerpala nástroje, které má k dispozici. Likvidita nevedla k tomu, že by se dostávalo půjček podnikům. Nový předseda komise byl zvolen s tím, že slíbil nový začátek. Je to eh, naděje, že přikročíme od slov k činům. Zatím se tomu tak nestalo, protože neustále slyšíme stejná slova. Bohužel je to tak, že nový systém, který navrhla komise, neumožní tu požadovanou změnu. V tuto chvíli připravujeme slyšení, kdy eh, tedy budeme moci potvrdit, že máme před sebou nový koncept, nový systém. Eh, já si myslím, že summit eurozóny by si měl alespoň přiznat současnou situaci eh, a neměl by pouze používat krásná slova. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V Itálii jsou lidé, kteří kritizují vládu pana Renziho. Eh, pan komisař Katajnen eh, by si něco takového měl uvědomit. Já si myslím, že eh, tady můžeme to přirovnat i ke světu zvířat. Eh, protože někdy zkrátka někoho obětujeme na obědním stole. Já si myslím, že bychom měli eh, zabránit tomu, aby naše opatření vedla eh, k velké k krizi, ke katastrofě. Neustále zachraňujeme banky, ale neděláme nic pro podniky a pro občany. Kdy si uvědomíme, že tato Evropa nevybředne z krize, Měli bychom se eh, pokusit o solidaritu a rady bych se rád zeptal na jednu věc. Eh, příští summit eurozóny už se bude konat ve velmi eh, bezvýchodné situaci. Mnoho lidí žije ve velmi špatných podmínkách a proto bych vás požádal, abyste se s těmito lidmi pobavili. Zeptali se jich, jak se jim daří. Děkuji. Děkuji vám pan Zarianopoulos. Děkuji, pane předsedo. Já jsem požádal o slovo kvůli významnému problému s jednacím řádem a nemělo to žádné pokračování. Dobře, tak nyní přistoupím ke svému vystoupení. Před summitem eurozóny jsou prognózy eh, slabého růstu dementovány, ale my se eh, dostáváme, míříme k hluboké krizi kapitalismu. Eh, pan Draghi řekl, že zmírnění politiky by nespochybnilo rozpočtovou disciplínu v Evropské unii, jakož i memoranda. Stávající růst se opírá o destrukci systémů sociálního zabezpečení a veřejných služeb divoká fiskální politika, která je v současné době aplikována, nejenom nic neřeší, ale zvyšuje chudobu a přispívá k zániku kolektivních smluv. Pracující ztrácí jakákoliv práva a žádné opatření nezachrání systém, který vede jenom k nezaměstnanosti, chudobě a válce. Jediné řešení, které může uspokojit existující potřeby, je změna celého systému. Děkuji, pan Rangel. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane komisaři, eh, je jasné, že v tuto chvíli musíme aby eh, byla priorita dána růstu a zaměstnanosti, jak uvádí Evropská komise. A všechny evropské země eh, potřebují, aby byla stabilizovaná eurozóna a aby eh, růst a zaměstnanost získali podporu. To je praktická politická realita. A je zcela jasné, v eurozóně i v jiných evropských zemích. Ale další věc je klíčová. My tady to, co tu probíhá na plenárce, není to, co potřebujeme. My nepotřebujeme věci natírat na bílo nebo na černo. Rada má Eh, výsledky hlasování eh, ve volbách eh, před očima a to musíme respektovat. Evropa potřebuje strukturální reformu, je potřeba více peněz na vytváření růstu a zaměstnanosti. A když toto neučiníme, tak vyplýtváme příležitost eh, vytvořit a realizovat politiku růstu a zaměstnanosti, která by byla v souladu se strukturální politikou, na které jsme se všichni dohodli. Prezidente. Pan Gualtieri, děkuji vám, pane předsedo. Krize ukazuje, že je zcela zásadní dospět ke konsenzu. Konsenzu proto, abychom překonali eh, přístupy z minulosti, které byly jednostrané, a dnes tedy musíme najít přístup společný k fiskální politice, k hospodářské politice a je důležité, aby komisař Katajnen uznal, že potřebujeme reformy, že potřebujeme investice, že tady máme nedostatek konkurenceschopnosti a agregované poptávky. Ale slova nestačí. Je chceme-li být důvěryhodní, tak eh, musíme najít koherentní řešení které přihlédne k této analýze, k této diagnoze. V oblasti investic potřebujeme eh, ten 300 miliardový Junckerův plán. Je třeba být konzistentní s tím, co jste říkal, pane Katajnene. Soukromé, veřejné, národní i evropské investice, nové peníze, nové finanční prostředky, které budou mít pákový efekt na trhy. Fiskální politika. Otázka flexibility. Flexibilita to není výjimka z pravidla, je to součást pravidla. A to jsou pravidla, která eh, mají zabránit tomu, aby se eh, nezavedly nevhodné politiky. Je tedy třeba aby fiskální politika členských států se uspůsobovala tak, aby byla schopna bojovat proti krizi a podporovala strukturální reformy. Bez takové politiky ta opatření nebudou fungovat. Děkuji vám, pan Wolf. Děkuji vám, pane předsedající. Připravujeme se na summit eurozóny a v této souvislosti bychom měli poslancům připomenout některé statistiky. Politici, komisaři eh, eh, se jimi budou zabývat. HDP v Evropě je 0,1%, podíl na světovém HDP každým rokem klesá. Míra nezaměstnanosti zhruba 11,5% v zemích jako Chorvatsko 17 15 v Portugalsku, ve Španělsku 23 v Řecku 25 To jsou opravdu dobré zprávy pro občany, eh, až si budou říkat, že lidé budou sedět v limuzínách, popíjet šampaňské a přemýšlet, jak jim pomoci a slyším tady jednoho jejich eh, zastánce. Rostou náklady na práci, nezaměstnanost, klesají investice. Dámy a pánové, vážení poslanci, pokud to vypadá jako neúspěch, tak je to neúspěch. Pokud to smrdí neúspěchem, je to neúspěch. Ale oni na tom samitu pořád se, eh, sedí jenom v takové opojné vůni svého vlastního úspěchu. Děkuji. Pan Karas. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi jednu malou poznámku na úvod. Jsem trochu zhrozen tím, jak špatně byla tato diskuze připravena. My nevíme ani datum, kdy se bude summit konat. A proto je ta diskuze velmi obecná. Já si myslím, že musíme eh, být mnohem konkrétnější, musíme stanovit nějaké projekty. A proto vás prosím, abychom eurozónu eh, neomezovali na ní samotnou. Eh, ani Evropskou unii nesmíme omezovat jako samoučel. Musíme eh, je použít jako motor pro vnitřní trh, musíme stabilizovat bankovní sektor, musíme koordinovaně provádět přijatá opatření, zvýšit konkurenceschopnost. Eh, kromě toho musíme vytvářet pracovní místa, zvýšit zaměstnanost. My tedy očekáváme rozhodnutí, která nám k tomu pomohou a která tedy přispějí k těmto cílům. Jaká jsou požadovaná opatření? řešení. Musíme provádět i nadále strukturální reformy, musíme investovat do výzkumu a vývoje, eh, vzdělávání a musíme odstranit eh, blokády na vnitřním trhu a musíme eh, dělat rozpočty s ohledem na budoucnost. Musíme realizovat bankovní unii, musíme nejprve učinit evropský semestr dostatečně efektivní. Musíme eh, to celé konkrétně realizovat v eurozóně. Eh, musíme zlepšit demokratickou legitimitu a eh, musíme se také zastat dodržování základních, charty základních práv. Já si myslím, že bychom konečně měli ukončit eh, tu eh, tragédii eh, daně z finančních transakcí. Měli bychom se v radě domluvit na tom, že konečně tedy provedeme ta opatření, která již byla schválena. Děkuji. Děkuji, Děkuji paní Beres. Vážený pane předsedající, pane komisaři, svět se mění a Evropa je ponořena v deflaci, nedostatku růstu a vy se neměníte. Centrální banka se změnila. Pan Mario Draghi, a škoda, že tady dnes ráno není, ve svém projevu v Jackson Hall eh, řešil problémy eh, komise, o níž náležíte, řekl, že je třeba podpořit eh, celosvětovou poptávku. A co vy nám k tomu říkáte? Říkáte, že potřebujeme další strukturální reformy a vůbec nechápete, že strukturální reforma Eh, prostě musí také obsahovat tu eh, část, která umožní přežít lidskému kapitálu. Jak tedy, pane Katajnene, připravíte ten summit, který tak potřebujeme, abychom reagovali na novou situaci, tak jak to dokládají čísla OECD? Kdy se změníte? Kdy využijete eh, tuto kapacitu tuzemské poptávky, silné evropské poptávky? Kdy se změníte tak, abyste uvedli v chod ten 300 miliardový plán, který byl přeslíben a který by měl být tak takovým nositelem obnovy hospodářské činnosti v Evropě a prioritně v eurozóně, tak aby se obnovily pracovní místa a obnovila naděje. Muchas gracias. Děkuji vám. Nyní pan Guerrero. Děkuji. Ještě před létem Evropská unie zase e, upadla do takové sebespokojenosti. Byl vyhlášen téměř konec krize, ale po letní přestávce se ukazuje, že možná upadneme do e, třetího propadu. OBS, OECD revidovala odhady eh, pro eurozónu a její hlavní ekonomiky. Proč tomu tak je? Proč evropské hospodářství je chronicky nemocná? Přitom tato chronicky nemocná Evropa dostávala nejrůznější látky na posílení imunity, sociální škrty za stoply se investice, ale EU v tomto okamžiku potřebuje spíše vitamínový šok. Vitamínový šok v podobě investic, růstu, vzdělávání a zlepšení eh, mzdové hladiny. Jak tady co eh, nám říkají ne přátelé deficitu, ale doporučuje to Světová banka, Mezinárodní měnový fond, OECD protože právě to stojí také u problému s poptávkou. S poptávkou. Bez poptávky se hospodářství neobnoví. Bez investic nezaznamenáme v Evropě růst. Bez investic a bez poptávky bude pokračovat chudoba a nadále se bude vytvářet velká skupina pracujících, kteří sice mají plat, ale žijí pod hranicí chudoby. Děkuji. Děkuji, pane Guerrero. Nyní zahajujeme část věnovanou postupu Catch the Eye. Máme ale problém. A sice máme tady 14 žádostí o slovo a je jasné, že nemáme čas pro všechny, kteří se přihlásili. A budeme tedy postupovat tak, Eh, že tady budeme všichni dodržovat čas a vždy po minutě vás budu muset bohužel přerušit. Vyslechneme si tedy zástupce z každé frakce, eh, tak aby každá frakce měla možnost vystoupit. A nejprve pan Salver. Děkuji vám. Myslím si, že je třeba přivítat opatření, které oznámil pan Drági, eh, ale eh, řekněme si upřímně, že Evropská centrální banka nevyřeší ty obrovské problémy, které máme. Eh, je třeba problémy vyřešit formou vhodných reform tak abychom vytvářeli pracovní místa a hospodářský růst. Španělsko je toho příkladem země, která podnikla reformy. Je to příkladem, protože to je země, která má dnes v eurozóně největší růst a vytváří nejvíce pracovních míst, ale nestačí to. E, jsme přesvědčeni, že musíme pokračovat, ale je jasné, že to je dobrý příklad. Pane komisaři, nepotřebujeme pouze reformy, ale potřebujeme také zavedení Junckerova plánu. A já doufám, že tentokrát ty plány, které už často byly oznámeny, ne- neupadnou v zapomnění a že budou brzy zavedeny. Děkuji vám. Gracias, señor Salva. Děkuji vám, pane Zalba. Nyní pan Bajet. Merci. Eh. Děkuji, pane předsedo, pánové z rady z komise. Po uh, končení recese, vidíme nulový růst a hrozí deflace, takže vidíme, že eh, ekonomická obnova má spoždění a mimo jiné třeba zajistit i státní eh, masivní investice. V červenci jste slibovali 300 milionů eur eh, do investic a lepší kontrolu politiky. Tak jestli nevíte, co dát na program příštího samitu eurozóny, pak jsou to hlavní otázky otázky, na které summit má odpovědět. To znamená, jak to bude vypadat se státními investicemi podniků, s opatřeními pro zajištění růstu, protože když se podíváme na všechny e, výsledky Eurostatu, tak vidíme, že to nesou hlasí s realitou v terénu. A e, tak to my nemůžeme podpořit růst a to si myslím, že je chyba. Děkuji vám. Pan Starbaty. Pane předsedo, pane komisaři, jsem velmi zklamán tím, co jste nám řekli. Protože to, co jste řekli, už tady slyšíme pět let. A jsem si jist, že i za dalších pět let budeme slyšet stejné věci, protože tady nedochází k žádnému pokroku. Mám pocit, že komise je slepá, že nevidí to, co se ve skutečnosti děje. Barroso v tomto parlamentu řekl, že situace je lepší než v roce 2010. Já si myslím, že opak je pravdou. Nezaměstnanost neustále roste, roste také celkové e, zadlužení, konkurenceschopnost nevzrostla a já si myslím, že celkově ta situace horší než v roce 2010. E, naše e, spolková kancelářka analyzovala výsledky eh, práce eh, nositelů Nobelovy ceny a tito nositelé Nobelovy ceny její proslov eh, přerušili a kritizovali, protože řekli, že takto to nefunguje. Neřekli jste, že potřebujeme investiční politiky, řekli, neřekli jste, že potřebujeme nový začátek měnové unie. Lidé konečně musí mít možnost správně řídit svoje země, zemi. Řečník je přerušen. Tak už jste vyčerpal svůj řečnický čas, říká předseda, slovo má paní Bilbao. Señora Bilbao. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedající. Opatření, která se přijímají na každém summitu, vlastně vycházejí ze dvou myšlenek. Pouze společným postojem můžeme čelit celosvětovým problémům a Potřebujeme tedy společnou politickou a hospodářskou zprávu. Často se také sází na eurozónu, eh, sázíme na reálnou ekonomiku a Potřebujeme dnes ale závazná opatření, dlouhodobá i středně doba. Potřebujeme investice, které budou mít přidanou hodnotu, eh, které půjdou třeba do dopravy a zajistí konkurenceschopnost a také sociální politiku. Tyto politiky se musí koordinovat ve všech státech, protože jinak to bude jenom takový ohňostroj a nepovede to k žádným změnám. Pane komisaři, eh, potřebujeme také soukromé investice, je třeba je nalézt, protože jinak se z té složité situace nedostaneme. Děkuji. Děkuji, pan Ferreira. Paní Ferreira. No, senor Ferreira. Tak přece jen pan Ferreira. No Není přítomen pan Urtasun. Děkuji eh, Dámy a pánové, když se podíváme na katastrofální letní hospodářské údaje z třech hlavních eh, ekonomik v eurozóně, tak eh, bychom eh, si měli říci, k čemu tedy vedou ty škrty v kombinaci se strukturálními reformami. Pane Katajnené, spíše se eh, stále více dostáváme na hranici propasti. A teď se tedy prosazují reformy v zemích, jako je Španělsko, Řecko, Portugalsko a vlastně teď vidíte, jak to tam dopadlo a teď chcete to tež například udělat ve Francii. Chcete nadále seškrtávat výdaje do veřejných služeb, ale eh, pokračuje ta kasinová ekonomika za podpory Evropské centrální banky. Eh, ta hotovost je dnes v rukou spekulantů. Pane Katajnene, jak dlouho to bude pokračovat? Uznejte, že jste se spletli, omluvte se za způsobené utrpení a konečně najděte nějaké jiné řešení, protože dnes jste nám v podstatě neřekl vůbec nic, ani datum toho samitu, tak se prosím otočte o 180 180 stupňů, řekněte, že jste udělali chybu a změňte ten přístup, který nás vede k sebevraždě. Děkuji. Teď přišel pan Freira a má slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nyní máme za sebou volby. A Nyní si tedy můžeme přiznat, jaká je skutečnost. Především to, eh, že krize pokračuje. Máme dvě možnosti. Buď pokračovat v tom samém, to jsme tady dneska slyšeli, v tom evidentně chce eh, pokračovat komise, anebo můžeme udělat nějakou změnu. Já si myslím, že pokud se budeme snažit o změnu, musíme změnit také statut Evropské centrální banky, její autonomii, její roli a kromě toho eh, musíme změnit také systém eh, rozhodování, tak aby jednotlivé členské státy mohly eh, měnit a kontrolovat svoji měnu. Já si myslím, že to, co jsme dosud podnikli, nebylo nějak úspěšné, způsobilo to spíše škody měnová a hospodářská unie se soustředí na eh, pakt růstu, ovšem bohužel to nefunguje. Já si myslím, že bychom se konečně měli pokusit o eh, hospodářskou integraci. Děkujeme, pane Ferreiro. Všichni hovoříme o ekonomickém růstu, je to klíčové a Eh, ať věříte, že euro je dobrý nápad nebo směšná konstrukce, všichni se shodujeme na tom, že potřebujeme růst, eh, růst ekonomik a my jediné, co proto můžeme udělat, je osvobodit lidi v Evropě od řetězů, které eh, je vážou, od útlaku státu, přílišného zdanění, je třeba osvobodit od podnikatelského ducha, dovolit lidem e, vypracovat se ven ze svobody, e, aby využili svou kreativitu, aby zase e, bylo lépe. A říkám vám a hlavně komisi, myslete na tyto ušlechtilé principy, nechme lidi využít svoji individuální kreativitu, aby se situace změnila. Děkuji. Děkuji vám. Jménem komise si nyní vezme slovo pan Katajnen. Pane předsedo, vážení poslanci, jsem, byl bych rád, eh, kdybych tady s vámi eh, mohl vést velmi zevrubnou diskuzi, ale bohužel mi brzy letí letadlo. To znamená, že musím odpovědět pouze eh, na několik málo věcí. Pan Balce ptal na to, jak chceme posílit potenciál růstu. Já si myslím, že to je velmi důležitá věc, protože v některých zemích ten potenciál růstu zkrátka není dostatečný a proto potřebujeme různé reformy. Samozřejmě, že to záleží na jednotlivých zemích, protože nemůžeme eh, všude aplikovat stejné reformy. Závisí to na eh, lokální situaci. Eh, samozřejmě, že souhlasím s paní Rodriguez. Řekla jste, že se musíme soustředit na to, abychom zajistili eh, evropský sociální model. Kromě toho jste hovořila o nutnosti reform, které by eh, posílily inovace. Samozřejmě, že to jsou věci, které jsou velmi důležité. A kromě toho jsou různé způsoby, jak zorganizovat financování investic eh, v jednotlivých zemích. A já si myslím, že bychom měli využívat příkladu dobré praxe z jednotlivých eh, zemí, protože díky tomu budeme schopni Evropu obnovit. A takovéto reformy nás posunou o krok vpřed. To znamená, že si musíme uvědomit, že Evropa skýtá celou řadu silných stránek, má i určité slabé stránky. Já sám věřím ve výzkum a vývoje eh, inovace. Já si myslím, že právě eh, to je důležité. Inovace, výzkum, vývoj a podnikatelský duch. Nejde vždycky pouze o peníze, ale jde také o to, jak to zorganizujeme, jak eh, finanční prostředky ve veřejném sektoru lépe použijeme. Důležitá je i Evropská investiční banka, to je pravda. Eh, pan Luke, eh, pan Le, Lu, eh, Luke řekl něco takového, že pokud chceme investice, tak nemá smysl dělat konsolidaci. Já si myslím, že to není tak černobílé, protože investice znamenají poptávku, znamenají to, že tu musí být dostatečná míra důvěry a právě proto musíme skombinovat eh, rozumné zdravé reformy, potřebujeme větší poptávku, potřebujeme také konsolidaci, tak abychom posílili důvěru a kromě toho eh, potřebujeme eh, snou na evropské úrovni. Nová komise, není to tady úplně nová komise, ale mm, tady ti designovaní komisaři se o něco takového snaží. Já si myslím, že budeme schopni v této diskuzi pokračovat, že se budeme více soustředit na investice a růst. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři, a nyní má slovo rada, konkrétně eh, pan Dela Vedova. Prosím. Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové. Děkuji vám Děkuji za tuto příležitost, eh, kterou předsednictvo eh, rady mělo zúčastnit se této výměny názorů na eh, naše téma. Jednotlivá vystoupení přesahují téma samitu eurozóny, které, který se bude konat příští měsíc takže k tomu nemám mnoho co dodat eh, k tomu, co jsem řekl ve své úvodní řeči, co se týče této specifické schůze a jejího charakteru. A já doufám, že budu schopen toho říci více, až eh, bude summit formálně svolaný a potom proběhne diskuse konkrétněji na příští eh, plenárce, čili příští měsíc. Co se týče širokého tématu růstu, investic a tak dále, dovolte mi, abych zopakoval, že italské předsednictví považuje za prioritní témata, o kterých jste tady hovořili. Několik politických frakcí a několik jednotlivých poslanců tyto priority připomnělo a my je plně sdílíme italské předsednictví za, zaznamenalo všechny poznámky a připomínky, které tady během diskuse zazněly a dohlédneme na to, aby tyto připomínky a návrhy byly předloženy všem těm, kteří budou připravovat příští summit. Děkuji. Takže dříve, než uzavřeme toto téma, eh, dám slovo panu Zarianopolisovi, který má technickou. Prosím. Paní předsedající, před chvílí dostal slovo kolega jako zástupce ne, zařazených poslanců, ale podle jednacího řádu nezařazení poslanci netvoří, netvoří politickou frakci a nemají jednotnou politickou reprezentaci, tudíž nikdo nemůže tvrdit, že zastupuje nezařazené poslance. Každý nezařazený poslanec se vyjadřuje sám za sebe a za politickou stranu, za níž byl zvolen takže, bylo, takže jste měla říci, že dáváte slovo nezařazenému poslanci XY a nikoli mluvčímu nebo zástupci nezařazených. Dobrá, děkujeme, bereme na vědomí a další bod na programu je zavedení Evropské iniciativy pro mládež, prohlášení Rady a komise a to je významné ta, téma. Já vidím již mnoho lidí, kteří se hlásí do postupu Catch the Eye, takže vás chceme poprosit v souvislosti s modrými kartami, abyste dodrželi pravidlo 30 vteřin na položení otázky a 30 vteřin na